Colleagues, ladies and gentlemen, 10.00. Vážení kolegové, je 10.00. Eh, předpokládám, že ještě řada kolegů je pořád na chodbě, ale my začneme hlasovat. Je s námi paní zpravodajka Patricia Toja, takže můžeme začít. Zde jde o návrh rozhodnutí parlamentu a rady o využívání kmitočtového pásma do výše 790 MHz v Unii. Takže Začneme prvním hlasováním, takže zahajuji hlasování. Eh, tedy, pardon, testovacím hlasováním testujeme. Tak řekněme, jste částečně spokojeni s výsledkem hlasování v USA? Prosím, můžete hlasovat. Zavírám. Takže částečně spokojeno je 21,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 Přijato. Kompromis 9, recital 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10, recital 2a, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11, recital 2b, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12, recital 2c, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12a, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, kompromis 13, kdo je pro,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 proti, zdrželi se přijato, kompromis 26 je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď úvodní ustanovení 16, pozměňovací návrhy 132, 133 dohromady, oni jsou identické, takže kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, nyní pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 134 pro, proti, zdrželi, to si překontrolujeme, prosím. Občas bychom si to měli překontrolovat, aspoň něco. Takže 134 si překontrolujeme. Máme zde o jednoho člena EPP navíc. To nevadí. Už je to v pořádku, končím hlasování, výsledek je jasně zamítnuto. Nyní tedy konečné hlasování o všech pozměňovacích návrzích, které byly přijaty, takže konečné hlasování, zahajuji hlasování. Zase máme o jednoho člena EPP navíc, takže to v pořádku. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Počet je v pořádku, končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o interinstitucionálním vyjednávání. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Skvělé, taky bylo přijato. Paní Toja, paní zpravodajka má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom minutku. Chtěla bych neformálně, ale velice upřímně poděkovat všem, kteří pracovali na tomto výsledku. Myslím si, že je to výsledek vyvážený a to je skvělé. Vyvážený výsledek. Děkuji stínovým zpravodajům, panu kolegovi Hokmarkovi, ale všem eh, kolegům ve výboru, kteří pracovali na tomto výsledku. Děkuji také eh, všem eh, zaměstnancům a svému týmu. Uh, děkuji. Já nyní děkuji vám všem, děkuji paní zpravodajce, stínovým zpravodajům, všem kolegům. A nyní přecházíme k dalšímu bodu, což je bod číslo 13. Evropský účetní dvůr, výměna názoru s panem Alexem Brenningmajerem, členem účetního dvora. Pane Brenik Majere, zvu vás sem. Usaďte se, prosím. Tady jde tedy o, o výroční zprávu Evropského účetního dvora za rok 2015. Kolegové, prosím, přestaňte diskutovat v, tém, v této místnosti. Pokud nemůžete přestat diskutovat, musíte odejít. Máte dvě možnosti. Buď přestat diskuse, anebo... Nerad to říkám, ale musíte zmizet. Eh, dear colleagues. Vážení kolegové, pan Brenigmajer zodpovídá za témata konkurenceschopnosti a růstu a o programu Horizont 2020 předtím, než se stal členem účetního dvora. Působil jako nizozemský ombudsman a soudce v různých soudech eh, Nizozemska, včetně administrativního eh, vysokého soudu. Má za sebou také dlouhou akademickou kariéru. Eh, má doktorát z univerzity v Stilburku a je také čestným eh, profesorem v univerzitě, na univerzitě v Utrechtu. Pro nás pro výbor, jako pro výbor ITRE. Je tedy velmi zajímavé, co si účetní dvůr myslí o kapitolách o konkurenceschopnosti a růstu a o programu Horizont 2020. Takže prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost vyjádřit se ke shledáním Evropského eh, účetního dvora, ke kapitolám 3 a 5. Předložím jenom velmi eh, krátký přehled a zdůrazním jednu důležitou věc. Tady jde o inovace v auditech. Zde jasně řeknu, proč něco takového je velmi důležité, zejména v eh, kontextu Horizontu 2020, protože, jak víte, inovace spadají pod Horizont 2020. Takže hlavní témata. Co jsme zjistili, proč eh, příjemci eh, nejsou v souladu s pravidly a potom ty inovace v auditu. Ta druhá otázka, která je velmi důležitá, ehm, se týká toho, proč eh, nebyly v souladu s požadavky. Řekněme, že ten ehm, výkonnostní rámec Horizon 2020 je zlepšením oproti rámcovému programu 7. My se vlastně díváme takhle zpátky příští rok a přes příští rok zase budeme mít více informací o horizontu 2020. Nyní ale začínáme zpětným pohledem na, co se týče investicí do výzkumu a inovací, mimo jiné. Co se týče neplnění, míra chybovosti v tomto roce byla 4,4%, to je tedy za rok 2015. V roce 2014 to bylo 5,6 a v roce 2013 eh, to bylo 4%. Samozřejmě otázka je, je to zlepšením. Já eh, se k tomu stěží mohu vyjádřit eh, jednoznačně, protože na jednu stranu můžeme říci hurá, eh, komisi se podařilo snížit míru chyb z 5,6 na 4,4, ale na druhou stranu tahle ta změna není významná. Příští rok to zase může být 6 a potom se mě můžete zeptat, je to velký problém pro komisi? A zase potom odpovím nikoli, protože tato čísla podle naší metodologie nejsou eh, významná. To tedy nadnáší otázku, jak inovovat práci účetního dvora a vůbec auditní práci komise, tak abychom přesněji eh, věděli, co přesně se děje. Já jsem tuhle tu otázku položil i svým auditorům a vlastně na otázku, co se děje v této oblasti evropské politiky, odpověď je jasná. Deset transakcí z celého tohoto auditu přispívá 77% celkové odhadované míry chybovosti. Takže z těchto těch 4,4%, 3,8% je způsobeno jenom deseti případy. E, tyto případy mohu uvést. Naleznete tam dokonce dva případy, kde tušíme, že je opravdu e, velký problém, protože e, respektive z toho důvodu jsme také kontaktovali OLAF. A vlastně hlavně jde o e, mm, vykazování e, výdajů a také hlavně výdajů na zaměstnance, kteří působili na některých programech. A častá chyba je, že jsou najímáni konzultanti na provedení některého projektu a pak je otázka, zda je to levnější, pokud je to eh, in-house, pokud jsou to tedy zaměstnanci toho programu, nebo je to outsourcováno. Protože vlastně to už je proti pravidlům, protože není možné eh, to takhle vykazovat eh, na vnější spolupracovníky. Takže když se položíme otázku, proč jsou zde chyby, můžeme říci, že u těch 77 Eh, to byly případy, které tedy přispěly k eh, míře chyb. A jak vidíte na tomto obrázku, tam vlastně jde o to, že nevidíte les, protože se příliš zaměřujete na, prav, na ty stromy. To znamená, my se zase zaměřujeme na ta pravidla. Eh, velmi konkrétní pravidla, která velmi přesně kontrolujeme, ale potom Máme třeba mo- modelovou grantovou dohodu o Horizontu 2020. Když mluvím s výzkumnými pracovníky v těch programech, oni říkají, e, modelová grantová dohoda má téměř 700 stran. A jak to máme tedy jen uplatňovat, znát na spaměť? Zatímco děláte výzkum, máte těžké mezinárodní projekty, komplexní projekty a k tomu máte prostě 700 stránkovou bychlik. A e, Problém je, že to je součástí celého auditního systému, protože pokud se odkloníte od praň, pravidel, e, hned jste podezříván z toho, že jste podvodník. E, takže tím se dostávám k následujícímu zjištění a to je proč. Proč příjemci neplní nebo nejsou tedy v souladu s pravidly. Já jsem o tom toho diskutoval i s komisařkou Georgievou, s se zaměstnanci komise a se samotnými eh, příjemci eh, těchto fondů. Proč je tady zde problém a odpovědi jsou dvě. Někteří nechtějí eh, tedy plnit řádně, ale to je malá část. Velká část jsou ti, kteří prostě nejsou schopni Eh, dodržovat ta pravidla, ale nemají záměr je záměrně porušovat. Prostě v téhle oblasti potřebujeme tedy nějaký inovativnější přístup. Inovace v auditu, to znamená, máme přístup, který vychází z věry. Už jsme o tom hovořili s řadou příjemců a oni říkají, my jsme profesionálové, my nechceme dělat chyby, Ale potřebujeme právní jistotu v tom smyslu, že pokud začnu pracovat na nějakém programu, to se pojí z náklady, tak také předpokládám, že mé vykázané náklady budou přijaty ze strany komise, protože jinak by to e, znamenalo obrovské nebezpečí pro naši práci. Takže je důležité, aby E, příjemci se mohli poučit z těch chyb a i komise se poučila z chyb. A jak FP7, e, tedy ten rámcový program 7, no tak Horizon 2020 se vylepšil vlastně, e, došlo tam hodně novým poučením. Ale vlastně je to tedy systém proplácení, který je otevřený chybám více. To znamená to, ty, vyplácení těch zpět, zpětných odměn, eh, zejména tedy za osobní náklady, tam vlastně máme nejvíc chyb. Možná nějaký paušálnější způsob by byl užitečnější, nebo možná prostě eh, systém nároků. Hm, teď je otázka, dá se to napojit na Horizont 2020 a jeho cíle a vlastně eh, tedy cíle i v oblasti nároků v tomhletom systému. Právní jistota je velmi důležitá, protože my máme mm, mnoho vrstev na tou auditní strukturu, která začíná na úrovni eh, třeba univerzity nebo skupiny univerzit. Oni mají své vlastní auditory. Potom komise má své auditory, účetní dvůr má zase své auditory. A oni všichni plní svou roli. Z jedné roviny na druhou a pak z druhé na třetí. Víme také, že komise učinila velký pokrok v zavádění také podpůrných center, tak aby podpořila příjemce, aby jim tedy byly jasná pravidla, aby byli obeznámeni s jejich plněním. Tady vlastně máme takový příklad z Francie. Tady tedy vlastně jde zase o způsobilost na dodatečné náklady. Tady vlastně vidíte, že ať tu nalevo nebo napravo, tak si umíte představit, kolik tady vlastně bude sporů ohledně komplexních pravidel. A tím se dostávám k tomuto nákresu. Tady vlastně jde o právní jistotu a nepřímé náklady a přímé náklady, protože podle Horizontu 2020 tam vlastně došlo ke zlepšení v tom smyslu, že příjemci mohou vykazovat nepřímé náklady až do 25%, to je paušální sazba. A přímé náklady eh, vychází tedy z těch eh, vykázaných nákladů. Tady tedy jde o to, abyste maximalizovali financování eh, tím, že získáte co nejvíce přímých nákladů a minimalizování financování zase znamená, že považujete přímé náklady jako nepřímé. A tady, potom tady máme způsobilé náklady, to je třeba například voda, spotřebovaná v některém projektu, elektřina, e, vnitřní účty a tak dále. Takže zde je zase otázka, potřebujete oddělený, e, oddělenou nějakou fakturu za tohle nebo ne. Tohle je v podstatě otevřeno interpretaci a může to tedy být oblast, kde dojde k chybám. Takže to bylo jenom na ilustraci toho, co se může stát. Tím se dostávím na závěr svého úvodu. Takže jaké jsou příležitosti pro zlepšení systému? tři velmi důležité věci. Za prvé je to revize finančního nařízení, střednědobý přeskum eh, eh, víceletého finančního rámce a střednědobé hodnocení horizontu 2020. A tím se dostávám k následující otázce, se kterou jsem se obrátil i na komisi, i na komisařku Georgievu. Řekl jsem, co je základem auditu. Základem auditu je vždycky zdravý rozum. Když se zeptáte jakéhokoliv auditora, co je základem vaší práce, řekne vám, je to zdravý rozum. Auditoři potom transformují tento zdravý rozum do pravidel a druhý krok tedy je, že uplatňujeme pravidla. A uplatňujeme velmi přísně. A to je eh, dobrá práce, kde můžete efektivně kontrolovat vynakládání peněz. Ale ve finále máme vždycky otázku, jestli to, co děláme, odpovídá zdravému rozumu. A já jsem tedy položil tuhle tu otázku i komisi, protože důležité je rozhodnout se, u té politiky, jestli prostě uplatňujeme zdravý selský rozum, jestli to dává smysl i občanům. A to znamená, že musíme věnovat více pozornosti, a komise už se o to nyní snaží, eh, výkonnosti eh, více než eh, pouze tedy naplňování té schody. Takže já navrhuji, i vám. Prosím, zaveďte do finančního nařízení nějaký článek nula, ve smyslu toho, co, cokoliv si přečtete v tomto finanční nařízení, eh, v té finančním nařízení, prosím, uplatňujte vždycky eh, zdravý rozum. A komise mi na to řekla, podívejte se. Zdravý selský rozum není tak běžný. A eh, vlastně co se týče právní otázky, když budete uplatňovat zdravý rozum, jaká jsou vaše kritéria. A to už mám pocit, že prostě někdo nerozumí tomu, co ti myslím, když hovořím o zdravém selském rozumu. Děkuji vám za pozornost. Já vám taky mnohokrát děkuji za eh, tyto hluboké myšlenky o eh, tomto tématu, protože tady samozřejmě nejde pouze o technické údaje, Tady vlastně vůbec jde o to, abychom měli jasné výsledky eh, za eh, peníze z evropského rozpočtu. Jenom přidám, že tato zpráva Evropského účetního dvora za rok 2015 byla zveřejněna před měsícem, takže je tedy relativně nová. A za druhé, jak se tedy implementuje rozpočet a chyby v platbách a účinnost různých grantových systémů. Eh, co se týče tedy eh, z výsledků eh, za evropský rozpočet, vy jste říkal, že si musíme položit otázku, jestli to dává smysl. A Velmi důležité příklady jsou právě Horizon 2027 rámcový program. Potom máme tedy kapitolu o konkurenceschopnosti a růstu, kapitola 5. Tam je hodně kompetencí našeho výboru, protože tam jde třeba o e, Connecting Europe, Horizon 2020. Vlastně v obou těch dvou kapitolách jsou témata, která velmi zajímají tento výbor. Nyní pan Ehler za EPP. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Brenningmajere. Chci především poděkovat za to, co jste řekl. V podstatě jste navrhl úplně novou kapitolu ve spolupráci mezi parlamentem a Evropským účetním dvorem. Ještě bych zmínil zprávu, kterou Evropský účetní dvůr připravil pro Evropský institut technologie. Ten už, to už bezprostředně v provádění vede k tomu, že můžeme změnit eh, celou řadu věcí a je to svým způsobem osvobozující i pro komisi. Ale možná bych ještě zareagoval na několik otázek. V prvé řadě, pokud jde o spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a parlamentem. V minulosti byl Evropský účetní dvůr eh, něco jako eh, podobenství o Platónově jeskyni. Vždycky jsme jakoby pozorovali stíny a ty stíny byly definovány jako Evropský účetní dvůr. Vždycky ten Evropský účetní dvůr byl o stín napřed. Já jsem svého času byl zpravodajem pro související téma a měli jsme jakési předpoklady toho, co má Evropský účetní dvůr na mysli. A pokud jde o dělení úkolů mezi účetním dvorem a parlamentem, pro další program bych argumentoval za mnohem intenzivnější spolupráci. Jednak jde o zjednodušení v horizontu 2020, ale také je tu potřeba zjednodušení také vůči komisi. minulosti bylo řečeno ze strany komise, že když to bude jednodušší, nebude mít problémy s Evropským účetním dvorem. Ale nejde o to mít s někým problémy. Jak jste správně řekl, měli bychom analyzovat v tom smyslu, kde je zdravý rozum. Co říká zdravý rozum? Teď konkrétněji. Systémově je zajímavé, že na jedné straně vždy diskutujeme o nákladových modelech a pak v určitých případech máme ten anglosaský model cen, kde v zásadě nějak paušálně honorujeme nějaký výkon. Takže na jedné straně máme neuvěřitelně komplikovaný účetní systém a na druhé straně systém, který je tak prostý jako Bible, tedy určitou částkou se oceňuje určitý výkon. Ty dva extrémy jsou proti sobě, ale nedotýkají se, nejsou provázány. A v tom smyslu zazněla také posledně otázka. Máme čísla z Evropy, pokud jde o účast na horizontu 2020. A jde o vysokou účast, vysoký zájem, nebyly k tomu příspěvky. Ale jde o ty, kteří se ucházeli o tento program a přitom byli neúspěšní, ale tím jim vznikly náklady. To znamená, že je velice drahé pro někoho se ucházet o program, když je potom neúspěšný je hospodářsky velmi nákladné se takto účastnit, když je velký převis zájmu, ale také jsou vysoké náklady na reklamu. To je neuvěřitelná situace. Jedna třetina toho, co rozdělujeme, jsou náklady, které vznikly těm, kteří se takto neúspěšně ucházeli. Pro střední vrstvu je to katastrofa a pro národní ekonomiku je to také nevýhodné. Nemůže být logické, když se podíváme na účetní systémy, že pro stejné projekty, stejnou práci v zásadě existují tři různé účetní systémy. I právně je to velice problematické. Ve firmách a ve členských státech se provádí rozvahy jinak, ale na mezinárodní úrovni je to zase jinak. Takže v zásadě si musíme položit otázku. Má smysl mít dva zdroje podpory výzkumu, tedy členské státy a Evropu. A v Evropě říkáme, že to, jak to účtují členské státy, pro nás je nepřijatelné ale musíme mít vlastní systém vyučtování. Hlavní argument proti zněl, že může být, že třeba ve Finsku to vyučtování vyjde příznivěji pro uchazeče než třeba v Německu. Ale ta zjevná nerovnost stojí za další zamyšlení. Když chceme mít národní účtovací systémy, a je možné se ucházet o stejné projekty, má potom smysl mít dva různé systémy. Je tu určitá nedůvěra národních systémů a je nutné, aby tedy existoval ještě systém na evropské úrovni, ty otázky jsou principiální a musíme si je klást, jinak znovu dojde k další adaptaci, zjednodušení, ale, ale když se podíváme na dokumenty o zjednodušení, které vytváří parlament a komise, to už má samotné tisíce stránek, tak potom je nutné se ptát, jestli to zjednodušení není zároveň další komplikací dalšího programu. Zda bychom se neměli tomu tématu věnovat zcela od počátku zcela zásadně a klást si otázku, co má opravdu smysl. Ještě osobně. Já jsem teď s Jiří Buskem eh, probíral FP6, FP7, Horizont a vy znovu otevíráte tuto diskuzi. Myslím, že by bylo velice důležité, než eh, vytvoříme nová pravidla o účasti, zda bychom si položili tu zásadní otázku zásadního zjednodušení, ale nemí, nesmí to být za dalších 700 stránek, protože pak je pochybné, jestli je to opravdu zjednodušení. Thank you very much. Well... Děkuji vám. Ten závěr byl trošku překvapivý, ale myslím, že jste velmi blízko pravdě. Teď prosím Sean Kelly. Děkuji vám. A chci poděkovat eh, našemu hostovi za jasná vyjádření k této problematice. Řekl jste, že někteří příjemci nejsou v souladu, protože nemají potřebnou expertízu. Znepokojivější je, že někteří se nedrží pravidel, protože nechtějí. A rád bych se tedy zeptal, ti, kteří tedy nedodržují pravidla, stává se to opakovaně nebo poprvé? A pokud je to opakované, jaké kroky byly vůči tomu podniknuty v minulosti? A pokud je tu jakási recidiva, jaké opatření byste chtěl zavést? Protože je skutečně velice zvláštní myslet si, že Evropská unie vydává finance různým subjektům, které vědomně podvádějí a prochází jim to. To je urážka. A je to samozřejmě samo o sobě nepřijatelné chování. Také jsem nikdy neslyšel tolikrát slova zdravý rozum nikdy tolikrát po sobě tady v parlamentu. Tomu jsem rád. Ale připojím se k tomu, co řekl kolega přede mnou. Zmínil to množství účetních systémů, které se používá. To se nezdá být příliš v souladu se zdravým rozumem. Takže můžete nám ukázat třeba některé oblasti, kde by bylo možné použít zdravý rozum a zatím to neděláme? Některé oblasti jsou zjevné, ale je to výsledek dlouhodobého vývoje. Takže také potřebujeme určitý čas na podniknutí těchto kroků. Rádi bychom o tom slyšeli více. Děkuji. Děkuji vám. Pan Kohlíček, prosím. Mrs. A, madam Kudrička. Paní Kudrická, omlouvám se. tak pan Kohlíček není zrovna tatáž osoba, co paní Kudrická. To je v pořádku, pane předsedo. Dobrá, budu hovořit polsky. Myslím si, že potřebujeme inovativní audity. Je to důležité. Ale ještě důležitější je, aby Evropská komise podnikla inovativní kroky. To zjednodušení, o kterém se tu mluvilo, aby bylo skutečně dosaženo. Pokud smlouva má 700 stran. Pokud grantová dohoda má 700 stran, tak se zdá, že grant je možné získat jenom pokud za tím účelem je využito služeb nějakých expertů expertních podniků, firem, které na tom velice dobře vydělávají. A je tedy pro výzkumnou instituci velice nákladné připravit nějaký projekt. Potom velice často hrozí, že formality jsou vlastně hlavním důvodem proč je žádost o grant zamítnuta. Zabývali jste se třeba tím, v kolika případech byly granty zamítnuty z formálních důvodů? Protože v takových situacích vynikající předpoklady a vědecké kvality žádosti jsou méně důležité než ta formální stránka. Formální soulad. Máte informace o tom, kolik takových žádostí bylo zamítnuto? Ano, děkuji za tato slova. Hlásí se někdo další o slovo? Prosím. Paní Piring. Děkuji vám. Děkuji za poskytnutá vysvětlení. Mám pár otázek. Vaše zpráva uvádí, že komise uvažovala o systému posuzování a sledování synergií mezi Horizontem 2020 a Evropským strukturálním a investičním fondem. Ale první monitorovací zpráva o Horizontu 2020 obsahuje jen velmi málo informací o těchto synergiích. Komise chystá podrobné vyhodnocení koordinace fondů, v rámci průběžné zprávy o horizontu 2020, která bude zveřejněna v roce 2018. Myslíte si, že zůstane dost času na vyřešení některých zjištěných problémů nebo nekonsistentností? Dále v kapitole 4 zprávy poukazujete na chybovost 4,4 pokud jde o financování eh, transakcí jak se vymáhají eh, chybně vyplacené částky. Mohla by přísnější ex ante kontrola návrhu projektů tento problém zmenšit? Souvisí toto riziko také s horizontem 2020, i když se tam zavádí zjednodušený soubor pravidel? Dále zpráva uvádí, že různé implementující orgány nedokážou dosáhnout společného postoje k tomu, jak implementovat doporučení auditu pro vymáhání nespůsobilých nákladů. V čem spočívá tato nezhoda a je možné najít řešení, abychom zajistili konzistentní vymáhání? A ještě poslední otázka, pokud dovolíte. Zpráva vítá pozitivní kroky, totiž vznik podpůr, společného podpůrného centra pro řízení výdajů na výzkum a inovace a implementaci auditních strategií pro sedmý výzkumný program a Horizont 2020. Ale uvádíte, že Evropský institut pro inovace a technologie, který bude spravovat více než 2 miliardy euro z rozpočtu Horizontu 2020, není v současné době součástí řídícího a kontrolního rámce. Uvažuje se o integrování tohoto institutu do kontrolního rámce a proč k tomu ještě nedošlo? Děkuji. Děkuji vám. Pan Eller. Děkuji, rád bych doplnil další otázku strukturální povahy. Přístup k provádění auditů a zpráv v minulosti Evropského účetního dvora vycházel z pravidel a víceméně z alokace a vynakládání financí. Ale v horizontu 2020 se klade mnohem větší důraz na audit vycházející z výsledků. A chci se zeptat, do jaké míry se to už odráží v provádění auditů komisí. Pokud vím, ten auditní systém, se vla, eh, ten dřívější se vlastně ohlíží do minulosti, ale ten přístup založený na výsledcích je nyní v právním základě a strukturálně se to odráží ve výběru auditorů a v přístupu k auditům. Takže vlastně poprvé se jaksi otevírají dveře eh, k EID, ale chci se zeptat, jak vnímáte případný střednědobý přeskum víceletého finančního rámce a ještě tím spíše horizont 2020. V tomto kontextu jsme strukturálně schopni vytvořit, vyprodukovat čísla v návaznosti na to, co je v právním aktu. Také bych ještě doplnil dotaz. Máme-li systém jako pravidla pro účast v minulosti má jít jenom o strukturování auditu. Přece jenom šlo o strukturování financování výzkumu principiálnějším způsobem. Například model nákladů odrážel perspektivu, do jaké míry může dojít k alokaci financí na projekty, ale nebyly zváženy některé aspekty. Ten model plných nákladů, full cost model, nebyl plně využit, takže pak se vracíme k jednoduchým otázkám paušálů, režijních nákladů a tak dále. Ale otázka je, zda Jiná pravidla pro takovýto program jsou jakýmsi zeštíhleným způsobem organizace nákladů proti zneužívání, nebo je tu věnována pozornost výsledkům, výstupům a dalším věcem. Je potřeba si to zodpovědět předtím, než začneme vytvářet nový MFF a nová pravidla účasti. Děkuji. Pokud dovolíte, Rád bych ještě doplnil jednu věc k otázce, která tu zazněla. Pokusím se to říct přesněji. Jde o kvalitu řízení, kvalitu řízení projektů. Vlastně ve stejné oblasti jsou některé projekty řízeny Evropskou komisí v horizontu 2020 nebo v sedmém rámcovém programu Některé jsou řízeny členskými státy, protože je to ve strukturálních fondech. Přitom to téma může být velice podobné. Zjistili jste nějaký rozdíl v řízení, jaký typ řízení? Co nám můžete říct k možnostem řízení a k efektivnosti řízení ve členských státech a v Evropské komisi? A nyní dám slovo zástupci DG Grow, městku ředitele úseku, panu Petriku Childovi, aby se vyjádřil za Evropskou komisi. Pane předsedo, děkuji vám. Jsem na městském ředitele v DG pro výzkum a inovace a e, těší mě, že tady se mohu také vyjádřit. Gratuluji vám k uspořádání této velmi včasné diskuze. Myslím, že je opravdu velmi povzbudivé, že výbor jako tento se vážně zajímá o finanční kontrolu a související otázky. Ale výzkum a inovace. No, máme ještě dalšího, další generální ředitelství odpovědné za růst, je to DG Growth. My jsme DG RTD, ale velmi nám záleží na tom, abychom přispěli k cílům předsedy Junckera a růst a zaměstnanost je tady klíčovým aspektem. Nejprve bych rád řekl, že jsme intenzivně spolupracovali s panem Brinkmajerem a kolegy z Evropského účetního dvora a velmi vítáme ten směr, kterým se ubírají zjištění zprávy, zejména kapitola 5, která je zásadní v této diskuzi velmi vyváženě posuzuje zlepšení, kterých jsme dosahovali při zjednodušení horizontu 2020 v porovnání se, se sedmým rámcovým programem. Také vzniklo společné podpůrné centrum, které se zaměřuje na celou tu rodinu generálních ředitelství a dalších implementujících orgánů vedlo k mnohem koherentnějšímu přístupu, k mnohem větší soudržnosti a také díky našim novým IT systémům jsme zlepšili přístup pro uživatele. Takže vítáme zjištění Evropského účetního dvora a souhlasíme s doporučeními, přijímáme je, těšíme se na další spolupráci s Evropským účetním dvorem i Evropským parlamentem. Budeme se snažit na tom pracovat dále. Myslím, že dnešní diskuze poukázala na dvě velmi důležité věci. Za prvé je potřeba zajít dál se zjednodušením a vím, že to je zároveň téma, na kterém velmi záleží panu komisaři Moedaši a já jsem se stal členem toho generálního ředitelství poměrně nedávno a i mě zarazila složitost některých pravidel. Abychom si to řekli jasně, těch slavných 700 stránek, ten, ta modelová grantová dohoda, to je vlastně podrobné vysvětlení. Ta vlastní dohoda, kterou podepisujeme s příjemci, je mnohem útlejší dokument. Ale ten počet stránek, to je komplexní dokumentace. Mnoho z těch detailů tam není jen proto, že bych služby komise eh, měli nějaké zvláštní potěšení na čím dál dalších dokumentech, ale také, když vzniknou otázky ze strany příjemců nebo jiných zainteresovaných stran, snažíme se v pokynech poskytnout jasné odpovědi, aby se v tom lidé dokázali zorientovat, aby eh, dokázali zvládnout naše pravidla. Ale Myslím, že můžeme povzbudit jednodušší přístup v příštím rámcovém programu, v příštích pravidlech účasti. Tomu bychom se měli energicky věnovat. Druhá a možná ještě důležitější věc, která tu dnes zazněla, je rovnováha mezi důrazem, který klademe na vstupy a procesy řízení grantů a na druhé straně výstupy, výsledky. Připomněl bych důležitou iniciativu, kterou prosazuje více předsedkyně Georgieva a také komisař Moedas, pokud jde o programy pro výzkum a inovace. Je to rozpočet zaměřený na výsledky a ta vlastní otázka je, jestli dokážeme spolupracovat se zainteresovanými stranami, auditory a všemi, kdo přispívají k našim programům, abychom našli účinnější způsob, jak měřit a posuzovat úspěch výsledku toho, čeho chceme dosáhnout. Abychom se nezaměřovali jen na stále komplikovanější kontroly vstupů a procesů Myslím, že jeden z nejdůležitějších závěrů pro letošní výroční zprávu Evropského účetního dvora je, že chybovost, kterou zjistili pro programy vycházející z nároků, tedy ten paušálový přístup vydávání částek za určitý výsledek, tam je ta chybovost mnohem nižší než u tradičního systému, kde měříme vstupy a procesy. Takže pokud dokážeme dále pracovat tímto směrem, eh, s tímto výborem a s vašimi kolegy ve výboru KONT, eh, tak dosáhneme velkého pokroku. Na to se velmi těším. A ještě bych doplnil odpovědi k některým otázkám. Nejprve pokud o paralelní účetní systémy, naprosto souhlasíme, že čím více uměří, eh, umožníme příjemcům, aby používali své účetní systémy, tím to bude lepší. Šli jsme tímto směrem, viděl jsem nedávný průzkum účastníků univerzit, kde je teď už velký podíl příjemců, kteří používají svůj systém. Pracujeme také na dalších úpravách eh, u prováděcích pravidel to je tedy současná aktivita. Velmi souhlasím s panem Ellerem, že to je klíčový prvek. A samozřejmě je to také ten princip zdravého rozumu, kde také velmi souhlasím s panem Benningmajerem. Otázka synergií mezi strukturálními fondy a Horizontem 2020 a různé způsoby řízení. Pane předsedo, myslím, že jste eh, uhodil hřebík na hlavičku, to je ta výzva, které čelíme, odpovědnost za právu grantů v horizontu 2020 se dělá centralizovaně službami komise, zatímco pokud jde o implementaci strukturálních fondů, ta kontrola je v rukou místních a regionálních aktérů ve členských státech. Ale to nám nebrání v této oblasti velmi aktivně pracovat. A pan Mojdaš eh, spolu se svým kolegou, panem Birkem, dosáhli pokroku, pokud jde o koncept Seals of Excellence, jakási pečeť excelentnosti. Projekt je posuzován podle standardů, které požaduje financování pro Horizont 2020. Ale také tu zazněl problém převisu zájmu, což nemůžeme financovat, ale pak je tu jakýsi, jaké, jakási pečeť, jakési ohodnocení, že se skutečně jedná o projekt, který stojí za to podpořit. Také to bude součástí střednědobého hodnocení, na kterém teď pracujeme u horizontu 2020 a zvážíme, kde kam můžeme zajít dál v dalším rámcovém programu. Pak eh, myslím, že tu byla také otázka, jak zajistit konsistentnost při vymáhání různými schvalujícími úředníky, kteří se zaměřují na jednoho příjemce. A skutečně je nutné najít rovnováhu mezi na jedné straně odpovědností schvalujících úředníků, aby posuzovali případ od případu peníze, které mají na starosti. A na druhé straně je třeba nalézt větší koherentnost a centralizaci. A konečně na závěr vznik společného podpůrného centra a společné auditní služby v tomto centru nám velmi napomohlo i tímto směrem, ale souhlasím, že musíme se trvat v tomto úsilí, musí, musíme se tomu dále věnovat. Je pravda, že Evropský technologický institut eh, není pokryt CSC, eh, ale to neznamená, že by neměl vlastní systémy finančního řízení a finanční kontroly. A také vím, že to bylo také zpracováno v, nov, v nedávné zprávě účetním dvorem. Kolegové z DG EAC, kteří to mají na starosti, to sledují velmi aktivně. But, um, many of the, uh, the questions in the discussion. Myslím si, že v té diskusi padla celá řada dotazů. Pan Kelly se ptal na to, co děláme, když zjistíme, že někdo třeba opakovaně a vědomně podváděl. My máme tedy nulovou politiku v oblasti podvodů. Pan Brenningmeier zmínil některé e, případy, které soud postoupil, e, účetní důr postoupil Olafu. My také máme možnost provádět e, své vlastní audity a samozřejmě řídíme se doporučeními Olafu velice pečlivě. Samozřejmě pokud máme nějaké důkazy, o podvodech, tak to také předáváme národním orgánům a národním soudům, aby přijali příslušné postupy a konali, pokud se zjistí takovéto jednání. A samozřejmě, že pokud zjistíme, že někdo jaksi vědomně podvádí, tak je vyloučen z nějaké možnosti dalšího financování. tak abychom tedy zajistili, že nějaké opakované nelegální chování bude velice přísně trestáno, tak aby finanční zájmy Unie byly náležitě chráněny. A úplně na závěr ještě k té nízké míře úspěšnosti a velkému množství požadavků a té zátěži při podávání žádostí. My také na to myslíme, víme o tom, jsme tím znepokojeni a e, zavádíme jakýsi dvoustupňový e, proces toho výběrového řízení, kde ta první fáze je mnohem jaksi více zjednodušená a potom e, zúžíme ten výběr na mnohem menší počet potenciálních žadatelů a ti poté teprve vyplňují všechny ty formuláře a celkově to přispívá ke zjednodušení toho procesu, byť ho to samozřejmě trošičku zpomaluje, protože to jak se je rozděleno do těch dvou fází. Ale myslím si, že i v tom dalším rámci bychom toto měli si dále v tom pokračovat a zjednodušit to. Děkuji mnohokrát a nyní se obracím na našeho hosta. Poprosím ho o zodpovězení dodatečných dotazů a závěrečná slova. Děkuji, pane Busku, za opětovné udělení slova. Já jsem velice rád, že pan Patrick Child zde hovořil a já jakožto auditor musím samozřejmě říci, zda, že, zda tedy odpovědi komise jsou správné. A myslím si, že podle mého názoru to, co pan Patrick Child říkal, bylo v zásadě správné a nějak podstatně se neodchyloval od našich eh, zjištění. Tak probíhající i budoucí debata je velice zajímavá a já velice oceňuji takovéto výměny názorů, protože si myslím, že to může přispět k lepšímu řízení prostředků jdoucích do eh, vědy a výzkumu. Eh, pan Eller zmínil, že je důležitá spolupráce s Evropským parlamentem. My Samozřejmě vám můžeme poskytovat informace, které jsou relevantní pro tvorbu těch politik. Zmínil jste také, a také to zmínil pan Patrick Child, mimo jiné to, že je potřeba větší důraz klást na výsledky. A Myslím si, že pokud jde o ty paušální částky, tak tam v tomto smyslu mohlo dojít k určitému zlepšení. A také existují určité rozdíly mezi těmi paušálními částkami a skutečnými náklady. Ale na druhé straně jsou zde i určité transakční náklady k těch příjemců a ty třeba nemusí být úplně adekvátně a efektivně vynaloženy. Potom eh, polský, eh, nebo polská eh, členka parlamentu hovořila o té nízké úspěšnosti. To si myslím, že je také téma, kterým by se účetní dvůr měl zabývat. Měl by zjistit, jak obtížné je uh, podávat ty žádosti a také kolik třeba stojí ty různé konzultační firmy, které ty eh, programy, které se pak ke komisi dostanou, připravují. Tím se také musíme zabývat. Pan Patrick Child rovněž eh, zmínil používání národních účetních systémů V rámci účetního dvora probíhá eh, diskuse o používání jednotných informací a auditů. A když jsme ten eh, Evropský technologický institut eh, podrobili auditu, tak jsme si tak oni po nás chtěli, aby ty audity, aby byl ten audit jeden, aby byl jaksi velice rozsáhlý, ale aby jich nebylo třeba tři nebo pět, takže oni jsou připraveni na ty přísné audity, ale nechtějí, aby jich bylo mnoho. Pan Kelly, otázka opakování. Pan Patrick Child k tomu také hovořil. Já mohu dodat, že v... trénujeme naše auditory, aby přesněji nalézali ty problémy, které jsou relevantní pro OLAF a potom jak OLAFu, tak těm národním auditním orgánům sdělujeme, pokud tedy se nějaký problém vyskytne. Potom jsem byl dotázán na příklady toho zdravého selského rozumu. Já jsem dlouho pracoval jako soudce. A aplikovat správně pravidla, to je součástí té profese, profese soudců. A myslím si, že auditoři jaksi v tom někdy zaostávají. Nicméně to je věc zdravého rozumu. Prostě pokud aplikujete pravidlo, tak vycházíte z textu toho pravidla, ale potom samozřejmě to není celé. Vy musíte také sledovat ten kontext, ve kterém to dané pravidlo je uplatňováno. A hlavně, a to je nejdůležitější, jaký je účel toho pravidla. A pokud vezmete text, kontext a účel, tak můžete dojít k nějaké aplikaci pravidla, která teprve dává smysl. Například náklady na konzultantské firmy. Pokud příjemce má tyto náklady a jde o nějakého externího konzultanta, tak eh, tam v podstatě třeba neměl žádné další řešení, další možnost ve své organizaci. Neměl vnitřního konzultanta, tak eh, musel najmout nějakého externího. A jak tedy k této otázce přistupovat? Někdo může třeba to vyhodnotit tak, že došlo k překročení pravidel tím, že se najmul někdo, nějaký externí konzultant, ale ono je vždycky důležité, jak si eh, snažit se pochopit pozici těch konkrétních eh, auditovaných subjektů a potom vlastně vidíme, jaké mají problémy a zjistíme, kdo se snaží svou práci pouze profesionálně odvádět a kdo je podvodník. Nebo v podstatě ve finančním nařízení stojí, že auditor, pokud zjistí nějakou chybu, tak musí klást druhou otázku. Musí položit druhou otázku proto, aby jak si zjistil, z jakého důvodu ta chyba byla učiněna. Je špatné pouze se omezit na tu identifikaci chyb. Je třeba zjistit, proč byla učiněna, tak abychom se z toho mohli poučit. Byť tedy ve, eh, proto tady ve finančním nařízení stojí, že auditoři musí požadovat informace o důvodech nějaké chyby. Dále informace o EIT, kontrolním rámci. To si myslím, že je spíš problém, který by měla řešit Evropská komise. Také je zde otázka eh, dopadu zpětného vymáhání částek jsem zmínil jeden bod, na který se komise a účetní dvůr nedívá. E, stejně komise totiž e, preferuje reziduální míru chybovosti. Zatímco Evropský účetní dvůr ten jaksi e, sleduje pouze eh, ty eh, každoroční závěry, nicméně domníváme se, že je třeba sledovat také tu, míru, eh, tu reziduální míru chybovosti, protože ta je také velkým zdrojem informací. Dále k tomu, co říkal pan Eller, ještě na co se ptal. Vyhodnocování horizontu 2020, vstupy, střednědobý přeskum. My v rámci FP Sedm jsme byli svědky toho, že tam se vlastně pravidla měnila za pochodu. A to také nebylo příliš produktivní. Horizont 2020 samozřejmě bude muset být vyhodnocen. Bude to poměrně obtížné. Také se z toho musíme poučit. A po tom eh, střednědobém přeskumu horizontu, by určitě tím výsledkem nemělo být, že budeme vydávat více pravidel. A potom se hovořilo o plném, nákladu, úplném nákladovém modelu širo, velkých infrastruktur. To je problém, který zde byl také zmíněn. My víme, že eh, komise se snaží jak si uznávat význam těchto velkých infrastruktur a tam, jak si se nevychází pouze z nějakých finančních prohlášení, ale z širšího kontextu. Děkuji mnohokrát za veškeré vaše poznámky a odpovědi. A v první řadě děkuji za tuto zprávu od zástupců Evropského účetního dvora. A také samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom již měli k dispozici tu implementační zprávu o Horizontu 22 od 2020, o tom, jak funguje v našem regionu. Bylo velice přínosné si vás vyslechnout a e, jistě z toho vyvodíme nějaké závěry z vaší zprávy. Děkuji. Uh, uh, dear colleagues, Vážení kolegové, dámy a pánové, Nyní bych eh, do místnosti rád pozval pana komisaře Mladaše, který přišel o trošičku dřív. Aha, on přijde za minutku, takže už jsme skoro připraveni. dear Commissioner. Uh, thank you very much. Um, uh, well, uh, Vážený pane komisaři, děkujeme, že jste mezi nás přišel. Vážení přátelé, máme na pořadu jednání další téma, je to bod číslo 14, výměna názorů o primě, což je partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti. A máme zde pana Carlose Moedaše, který je komisařem pro výzkum, vědu a inovace a opět eh, je zde v rámci strukturovaného dialogu. Já bych chtěl říci, že pan Moedaš zde tedy zastupuje Evropskou komisi, ale určitým způsobem zastupuje také Portugalsko a Portugalsko není zemí Středomoří. Nebo je? Není. Není, já jsem si to myslel. Ptám se na to, je to velice důležitý dotaz, protože v Radě pro Baltské moře máme taky Island. Já nevím, že by Island byl v Baltském moři, ale prostě je členem té rody. A také Norsko tam je. A ani Norsko nemá pobřeží Baltského moře, ale je zase blízko. Island je spíš daleko. Takže v podstatě i Portugalsko by mohlo teoreticky být středomořskou zemí. Nechci to vylučovat. To téma je, vážení kolegové, velice důležité na základě článku 185. Jsme přikročili k této iniciativě, v rámci které Evropské, země Evropské unie a sousední země investují do projektů v oblasti výzkumu a inovací. Jde v podstatě o eh, takzvané P2P, to znamená eh, public to private eh, iniciativa, která bude otevřena i velkému množství třetích zemí. Je to tedy jakýsi úplně nový typ projektu. A Určitě to napomůže vnějším vztahům Evropské unie. A bude to přínosné nejen členským státům Evropské unie, které leží ve Středomoří, ale také zemím Severní Afriky, arabským zemím a tak dále. Takže blahopřejeme k této iniciativě, pane komisaři, a chceme se zeptat, eh, jak na celou tuto iniciativu pohlížíte. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji váženým členům Evropského parlamentu za přítomnost. A jsem velice rád, že zde dnes eh, mohu představit tuto dlouho očekávanou iniciativu v oblasti partnerství ve výzkumu a inovací ve středomořském oblasti Prima. My jsme na to všichni netrpělivě čekali, a myslím si, že i mnozí v tomto sále, protože já jsem kdysi zde také seděl, tam, kde nyní sedí paní Toja. A také tam byl pan Blanco López a pan Borelli. A oni se mne tehdy ptali na význam té iniciativy Prima. A v prosinci 2014 pouze několik dní poté, co jsem byl jmenován komisařem, jsme ve Štrasburku měli plenární debatu, kde jsem toto zmiňoval. A hovořil jsem o tom, že s tím chceme jít eh, ku předu, ale tak, aby bylo zaručeno, že to přispěje k posílení spolupráce v oblasti Středomoří. A slíbil jsem vám, že vyhodnotím ten návrh a poté rozhodnu o tom, jak co nejlépe postupovat ku předu. A takto také kolegium postupovalo 8. 18. října. Pokud jde o partnerství s našimi jižními sousedy v oblasti Středomoří, to je naprosto klíčová věc a budeme se muset věnovat v tomto regionu především tomu, jak vyřešíme problematiku zásobování vodou a potravinami. A také je tady třeba odpovědět na to, jaké budou ty budoucí výzvy. Potom je zde otázka financí pro ty účastnící se země. A za třetí zde máme ten zmiňovaný článek 185, který umožňuje jaksi tu public to private partnership. Proč tedy Primu potřebujeme a proč byla tato iniciativa tak silně podpořena? Prima se prostřednictvím výzkumu a inovací zabývá tím, jak řešit ty nejzávažnější problémy naší doby. Za prvé, i zde otázka vody. 180 milionů lidí v současné době v regionu Středomoří nemá dostatek vody. To je v důsledku klimatických změn, ale také v důsledku neudržitelného řízení vodních zdrojů a demografických změnám. Za druhé, a nepřímo s vodou, je svázána problematika dostatku potravin, protože zemědělská produkce na vodě velice závisí a udržitelná produkce potravin je strategicky důležitá pro celé Středomoří, pokud jde o živobytí venkovského obyvatelstva, tvorby pracovních míst, venkovský rozvoj a tak dále. A vedle potravin a vody je zde problém migrace. Nedostatek řádného nakládání s vodou a nedostatek potravin, to samozřejmě vede k hospodářskému a sociálnímu stresu a napětí a to jsou vlastně ty hlavní příčiny, které vedou lidi k migraci. Takže řešení těch problémů může přispět eh, ke eh, zlepšení i eh, migrace. Nicméně je samozřejmě potřeba na to mít také odpovídající finance. Co od tohoto programu čekáme? Co by měl přinést? To je asi pro nás pro všechny klíčová otázka. Díky eh, společnému závazku několik členských států v, ve Středomoří Prima ukáže, jak Politika v oblasti výzkumu může přispět eh, k řešení společných problémů tím, že eh, dokáže jaksi sloučit odborníky a také pomůže získat prostředky z národních rozpočtů. tak abychom eh, mohli implementovat inovativní řešení v oblasti řízení potravinových a vodních zdrojů. Dále bude Prima výborným výbornou šancí pro malé a střední podniky. Očekáváme, že veřejné financování bude mít pákový efekt a že přitáhne další velké investice ze zdrojů soukromých. A samozřejmě očekáváme i pozitivní dopady na naše životní prostředí. Mělo by to ulehčit eh, těm tlakům na životní prostředí, tím, že to přispěje ke zmírňování klimatických změn a mělo by to také eh, zlepšit zásobování vodou nedílnou součástí těch inovativních řešení je také zlepšování šetření vodou a nakládání s půdou, což by zase mělo na pomoci zlepšit kvalitu zemědělství a tím potenciálně omezit migrační toky a tak dále. Jaké jsou hlavní rysy, rysy programu Prima? Zmíním několik těchto rysů, které, myslím, jsou důležité pro naši debatu. V současnosti má Prima 13 účastníků. To jsou tedy údaje z roku 2014, ale viděl jsem před chvílí, že i Jordánsko ohlásilo svůj vstup, ale to je informace stará pět minut, skutečně. Těch sedm nových členů to je Kypr, Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta, Portugalsko a Španělsko. Pak jsou tam dvě země asociované k horizontu 2020, to je Izrael a Tunisko, a tři země, které nejsou asociované k horizontu 2020, to je Egypt, Libanon a Maroko. A nyní tedy Jordánsko. Iniciativa se postupně vyvíjí. Německo již vyjádřilo své přání do ní vstoupit. Dále také Česká republika se nedávno rozhodla stahnout se z důvodu nedostatku zdrojů, nicméně vyjádřila naději, že se připojí v budoucnosti. A iniciativa bude moci v roce 2018 začít a měla by běžet 10 let. Pokud jde o rozpočet, ty zúčastněné státy přislíbily asi 200 milionů eur v hotovosti a 131,5 v naturál, milionů v naturálích. Evropská unie také přispěje dvěma ty miliony. Zde chci poděkovat panu komisaři Hougenovi za to, že hned od samého počátku vyjadřoval tomuto projektu silnou podporu a přislíbil průběžné financování. Příspěvek Unie, který jde z rozpočtu současného horizontu 2020, to půjde především na ty strategické pilotní a demonstrační projekty. A ty národní příspěvky budou financovat eh, výzkum a inovace na odpovídající úrovni technologií a mělo by se to samozřejmě posunovat na stále vyšší technologickou úroveň. Máme zde také strategickou agendu, která bude implementována na eh, základě nadnárodních výběrových řízení a bude tam tedy budou to, bude to vypisovat těch sedm členských států. Také tam je takzvaná dedikovaná implementační struktura, která se bude tedy kontrolovat tou implementací. Budou probíhat samozřejmě ex ante a ex post kontroly, tak, aby byla zaručena ochrana finančních zájmů Evropské unie. A ještě bych to na závěr dal trošku do širšího kontextu. Prima je součástí našeho pilíře otevřenosti vnějšímu světu. A je to dobrý příklad toho, jak může Evropská unie spolupracovat v oblasti výzkumu a inovací a jak to může přinést konkrétní pozitivní eh, dopady občanům. Je to součást eh, globální strategie Evropské unie v oblasti eh, obrany a bezpečnosti, která bere na vědomí, že je rovněž třeba jaksi eh, přihlížet k takovým věcem, jako je právě zásobování vodou a potravinami. 13. Eh, října komise vydala druhou zprávu o pokroku v implementaci této strategie a rovněž se tam hovoří o tom, že pro Evropu je naprosto klíčové, aby byla excelentní v oblasti výzkumu a inovací, aby vytvářela nové podnikatelské příležitosti a aby mohla řešit ty globální společenské problémy ve spolupráci s třetími zeměmi. A měla by být jaksi Evropa stále více připravena řešit tyto problémy, například v oblasti zdravotnictví, zabezpečení potravinami a tak dále. Protože pokud e, zajistíme e, vědcům z celé planety e, globální, si rovné a spravedlivé podmínky, kde budou jaksi vědecké poznatky moci volně cirkulovat, tak o to to bude jednodušší. Takže vidíme Primu i jako příspěvek společné bezpečnostní a obrané politiky. A nyní tedy i v těch nadcházejících eh, měsících budu očekávat od vás, že přispějete k bezproblému, bezproblémovému přijetí projektu Prima během maltského předsednictví. A samozřejmě, že je třeba úzké spolupráce nejen s Evropským parlamentem, ale také s radou. Je to nezbytné proto, abychom spolu mohli e, začít plnit ty cíle, které ve středomořské oblasti máme. Quite. Děkuji, pane komisaři, za velmi jasnou prezentaci. Existuje také velké množství možností, jak se naši členové mohou zapojit do těchto iniciativ. Já se tomu rozumím dobře, eh, začne to všechno fungovat za rok. Je to tak skvěle? No, takže máme přihlášené řečníky za politické skupiny. Nejprve pan Ehler za EPP. Děkuji, milí Karlosi, milí pane komisaři, je skvělé, že jste mezi námi. Eh, Parlament je kontrolní institucí, jako kterou se také rád eh, považuje. Je to ale také instituce, která by měla eh, podpořit iniciativy a toto je právě iniciativa, kterou by parlament měl podpořit. A to z řady důvodů. Třeba z ekonomického je potřeba posílit eh, středozemské země. Z politického důvodu pokud středozemí je prostě otevřeno jenom eh, jakému si eh, jenom úplně volné migraci bez nějakého řešení, tak eh, Evropa potom i na základě toho, co se stalo v USA, by se mohla stát ještě důležitějším hráčem ve středozemí, to vlastně i s výhledem na severoafrické pobřeží, ale také co se týče vztahu s Izraelem nebo ze Syrií. Já mám dvě otázky. Vy tady hovoříte jako o pilíři téma potravin. nás čeká takzvané eh, odstartování eh, Food Kick EIT, eh, takže mm, mě by tedy zajímalo, jestli vlastně tenhle ten nový start, téhle nové iniciativy, když se třeba podíváme také na zájem, který o to lidé projevili, tak velký zájem byl právě ve středomořských zemích a proto také to parlament navrhoval v na- základním nařízení. Bylo to vlastně na poput kolegů ze středomořských zemí. Mm, Něco podobného nebylo zatím zapracováno do jiných strategií, jako byly třeba chytrá města a podobně. Takže ono by stálo za to ukázat, že my tedy takzvaně EIT a ty KICS eh, zapracujeme více do toho, do jiných programů v rámci Horizontu 2020. A Eh, potom v kontextu bezpečnosti, možná by to byla také příležitost zabývat se bezpečnostní výzvou, výzvou Horizontu 2020. Tady vlastně se to týká třeba mise CSGP a civilní stránky. Eh, takže středozemí je vlastně tedy prostorem nebo regionem, kde je bezpečnost, bezpe, kde jsou bezpečnostní otázky důležité. Takže ten, vlastně tady je tady možnost se na to podívat jako tenhle ten eh, bezpečnostní výzkumný program, do kterého by se to dalo taky eh, integrovat. Děkuji. Paní Toja za SAD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že si to tak dobře všechno pamatujete. To také dokazuje, že Evropskému parlamentu věnujete opravdovou pozornost tomu, co říkáme a co navrhujeme. Vaše prezentace byla skutečně velice jasná, jak říká pan předseda Buzek. Dobře jsme ty věci pochopili. A chci říci, že jak si nejen ty země v první uh, linii, ale všechny země se si domnívají, že Středomoří je klíčovou oblastí pro celou Evropu a ukazuje se, že i v této části světa musíme posílit svou přítomnost, protože to je jaksi pro nás velice uh, zásadní. Byť tedy samozřejmě uh, chtějí vstoupit i další země, jako třeba Německo, což mě velice těší. A všem je asi jasné, že výzkum a inovace jsou tím eh, si tahounem rozvoje mnoha oblastí. A v jižních eh, zemích eh, panuje velké očekávání, pokud jde o přínos výzkumu a inovací. Je třeba, aby jaksi to, co je naším cílem, si osvojili přímo ti eh, lidé v těch regionech a tam nás ještě bude čekat spousta práce. Myslím si, že ty klíčové faktory, které jste zmiňoval, jako je voda, energie, potraviny, že to jsou opravdu naprosto eh, klíčové věci, které potom teprve umožňují eh, rozvoj dalších oblastí. Ten výzkum by vždy měl být jaksi orientován takovým způsobem, aby ho mohli eh, využívat a produkovat malé a střední podniky. Hovořil, hovořil se zde také o tom KIK, eh, Evropského technologického institutu, to zmiňoval pan Eller, to je tedy také velice důležitá věc. A domnívám se tedy, že i tento projekt eh, přispěje k rozvoji celého regionu. E, potom zde máme e, ještě ten e, nový fond pro Afriku. To má na starosti třeba výbor pro rozvoj v Evropském parlamentu, ale také by to tedy jaksi mohlo fungovat v nějaké synergii s tímto programem prima. A důležité samozřejmě bude odpovědné využití našich prostředků a pokud se to podaří, tak to bude dobrým důkazem toho, že je možné spolupracovat. A doufám samozřejmě, že evropský eh, rozpočet eh, jak si dodá dostatek prostředků na tento ambiciózní projekt. Děkuji mnohokrát. Paní Věring za ALDE. Děkuji. Um, meneer komisaris, meneer Mudas, um, ehm, ik... Děkuji, budu hovořit holandsky. Vážený pane komisaři, minulý týden jsme navštívili vaši krásnou zem. Ehm, hovořili jsme na univerzitách o implementační zprávě, také k horizontu 2020. Ta zpráva vlastně hovoří o 80 miliardách eur pro eh, výzkumné projekty na univerzity. Ale vlastně každá instituce, každý výzkumník chce více. Teď vlastně předkládáte nový projekt eh, Prima, v tuto chvíli jsou k dispozici finanční prostředky pro tento projekt, ale e, v budoucnu zřejmě nastane stejná otázka. Zase výzkumná střediska budou požadovat e, více. Jak si to tedy představujete do budoucna? Děkuji za tuto otázku. Nyní pan Kohlíček, prosím. Zague. Děkuji. Not, not mistake. Děkuji za slovo. Pokud samozřejmě má některý z kolegů mm, chuť eh, mě předběhnout, není problém. Eh, v mém věku nespěchám nikam. Tak eh, já bych měl takových mm, pět poznámek. První poznámka. Na jižním okraji Středozemního moře je nejdůležitějším problémem zdroje vody a hospodaření s vodou. Jsou to budování přehrad, artéských studní. Češi právě v minulosti vybudovali celý velký systém v Líbii, který se úspěšně podařilo zlikvidovat. Eh, Maroko za minulého vládce budovalo přehrady a myslím, že má v tom velké zkušenosti, Alžírsko rovněž. Takže to je první otázka. Jak v tomhle pomůžeme? To je, to je klíčový projekt. Lidé musí něco pít a musí mít závlahy. Za druhé, infrastruktura. V současné době současný vládce Maroka má program rozvoje infrastruktury. Jak v této infrastruktuře budeme podporovat ty ostatní země? Neslyšel jsem tam o Alžírsku, neslyšel jsem o Syrii, neslyšel jsem eh, samozřejmě o Libii, tam je to teď těžké, nevíme, kdo tam vlastně eh, je ta centrální vláda. Ale to jsou všechno středozemní moře, mají stejné problémy a v zásadě bychom jim mohli pomoct stejným způsobem. E, pak tam máme závlahy a zalesňování e, specifickými dřevinami. E, kdysi byl velký projekt v Alžírsku, vybudování pásu na jižním okraji Atlasu, který by bránil rozšiřování Sahary na sever. Něco podobného jsem zatím neslyšel u jiných států, ale vím, že třeba v Egyptě zkoušeli vysazovat velké množství dřevin, zejména palem, a měli tam specifické způsoby stabilizace písku. Takže jestli v tomto také se bude něco dělat, protože to je dost klíčová záležitost i pro Jordánsko, i pro další státy oblasti. A zase Češi, my s tím máme velmi dobré zkušenosti, hodně jsme tam věcí již dělali po celém světě. Za, pá, za čtvrté je to ochrana vegetace. Eh, v Tunisu udělali pokus, eh, že oplotili pozemek, aby na to nemohli na ten pozemek eh, kozy, protože zejména kozy vyžírají až do kořínku, a ten pozemek se zazelenal. Do jaké míry jsme schopni v tomhle také dát ty vhodné rady, protože to je dost klíčová záležitost. Tam, kde mm, ten dobytek není, tak ten pozemek skutečně se může v řadě případů vylepšit. A za poslední, jediná země, která vyvážela v oblasti potraviny, byla Sýrie. E, pomoc centrální vládě sankcemi, kterou zatím pořádá Evropská unie, asi moc nefunguje, to se můžeme na tom shodnout. E, čili do jaké míry využijeme těch zkušeností v minulosti Sýrie, která skutečně ve velkém zavlažovala obrovské plochy a myslím si, že bude snaha, až se situace stabilizuje, ať už jakýmkoliv způsobem v té Sýrii, aby se v tom pokračovalo. Čili to jsou um, velice dobré zkušenosti z minulosti, uh, které bychom mohli schrnout a které právě takovýhle projekt by mohl nabídnout těm našim partnerům, s kterými se všemi máme, alespoň s těmi vládami, um, co jsem dohlédl, nějaké smlouvy o spolupráci. Děkuji. Uh, thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát, pane Kohlíček. Paní Kudrická, prosím. Bardzo e, dziękuję. Mówiono już... Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, už jsme říkali, že jsme navštívili Portugalsko, také jsme navštívili Andaluzii. A e, v Kadizu jsme hovořili se zástupci univerzit. Také existuje řada výzkumů, který se týká vody, potravin. Je to tedy velmi silné konsorcium, které se zaměřuje na ty, kde třeba vědecká úroveň není nejvyšší. A oni se velmi obávají toho, že v těchto oblastech neexistuje dostatečně silný průmysl, který by dokázal ovlivnit obsah vědeckého zkoumání. Často tam také hovořili o tom, že nejdůležitější by bylo saktivizovat startupy, malých a středních podniků. Mm, autentické výzkumy, které by se mohly uskutečnit v rámci toho konsorcia. Ovšem, bylo by to těžké zrealizovat. Takže to je první otázka. Druhá otázka. S tímto programem e, Prima mm, je to vlastně program, tím, eh, že vlastně i komise jej zavedla do rámce horizontu, šlo o 11 zemí, které uznali, že v zásadě tyto fondy za eh, rámcových programů jdou do stejných členských zemí. Takže tam jde o to, aby se dostávali i do jiných zemí. Samozřejmě na základě vysoké vědecké úrovně. Pokud si to dobře pamatuji, pan komisař eh, Quinn Vlastně v tomto programu tedy šlo o to, aby se zvýšila vědecká úroveň k oblastech, které pokulhávají, takže vlastně nešlo o inovativnost, ale zejména o vědeckou úroveň. Takže vlastně tady jde o to, že se má spolupracovat s nejsilnějšími vědeckými institucemi či osobnostmi. A na tyto účely je tedy určeno i financování. Má to být i mimo stávající instituce tak, aby se vytvářely aby se vytvářela co nejvyšší vědecká úroveň u osobností. Hovořili jsme tam tedy o tom, že je to vlastně jak, jakási záchrana či prostředek pro zlepšení kvality výzkumu, vzhledem k tomu, že ve všech těch regionech se trošku pokulhává. Ať už je to Portugalsko, Andaluzie, Španělsko, kde není dostatečně vyvinutý průmysl, pro to, aby bylo možné dospět k vynikajícím vědeckým výsledkům. Hovořili jsme také o tom, že bude třeba uskutečnit jak základní výzkum, tak empirický výzkum. A moje otázka zní, budou mít v primě všechny tyto programy a hlavně, jak se v těchto programech bude řešit nedostatek fungování průmyslu. Že zřejmě tedy v souladu s těmito principy by bylo eh, potřeba zaměřit se na základní výzkum či eh, empirický. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla na začátek poděkovat panu komisaři za jeho úsilí na tom, že se konečně tento program podařilo vypracovat. Určitě to nebylo jednoduché a myslím si, že energie pana komisaře zde byla naprosto klíčová. Jak řekla většina předřečníků, i já si myslím, že toto je pro nás velká příležitost. A to nejen pro tu oblast eh, výzkumů v oblasti vody a potravin, které jsou samozřejmě klíčové, ale také si myslím, že by to mělo přispět eh, k tomu sociálnímu a hospodářskému rozvoji, což je velice důležitý diplomatický nástroj, tedy mezi jižním pobřežím Evropy a severním pobřežím Afriky a myslím si, že musíme udělat vše pro úspěch tohoto projektu. Mám ale dvě otázky nebo možná takové určité znepokojení, které bych zde ráda vyjádřila. To eh, zvolení toho Středomoří to nebyl jakýsi rozmar, ale skutečně je to nezbytné, protože to jsou oblasti, kde opravdu eh, dochází k tomu odchodu migrantů, kde je velký problém s hospodářským rozvojem a jsem trošku znepokojená tím, že vlastně ty projekty, které budou mít největší eh, přístup k těm eh, financím, budou ty, které budou jaksi na nejvyšším eh, technologickém stupni. Ale my musíme také přihlížet ke stupni rozvoje v těch zemích severní Afriky. A za druhé, si myslím, že je důležité, aby účast eh, těch eh, zemí, já jsem ráda, že to jsou nejen země z této oblasti, ale také odinut, aby také přispěly rozpočtově. Tyto eh, země jaksi již zásadně přispívají a jejich řeší ty různé problémy ve Středomoří jaksi v první linii a často ty jejich rozpočty jsou již napjaté a myslím, že by měly přispět i ostatní země. Thank you very much, madam. Well. Děkuji vám. Paní Dali. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Jsem velmi ráda, že jste znovu v našem výboru. Vzpomínám si na diskuzi, kterou jsme v tomto výboru vedli před několika měsíci. Tehdy jste vyjádřil přesvědčení, že je potřeba posunout ten návrh dál a proto mám radost z toho, že jste znovu tady. Jsem ráda tomu, co jste právě vysvětlil. Víme, že to vychází z návrhu komise. Malta dobře chápe význam takovéhoto tématu, protože iniciativu Prima nahlížím jako něco, co může združit země ve Středomoří. To je přitom velmi problematický region světa v tuto chvíli, ale to je iniciativa, která může ty země propojit, sjednotit pro určitou věc a zároveň řeší velmi relevantní problematiku, před kterou stojí naši sousedé na jihu Středomoří. Proto jsem tedy ráda od vás slyšela toto téma. Ráda bych slyšela více o zaměření té primy konkrétněji. Zopakuji, co jste řekl. Měli bychom být ambiciózní, a chci také vyzvat kolegy, aby tomuto tématu eh, určili prioritu, ambiciozní plán. Vím, že předsednictví také chce projednat eh, tento spis v první polovině roku 2017. Ráda jsem také naslouchala tomu, co řekla Patricia Toja. Hovořila velmi odhodlaně pro tuto iniciativu a vím, že jí na této iniciativě a na dalším pokroku velmi záleží. Ale uvítala bych vyjasnění od komise. Zejména ten dvoupilířový systém financování odkazuje na článek 6. V současné podobě návrhu můžete zaručit, že se nikdo na tom nepoveze jen tak zadarmo, tedy země horizontu 2020 je možné přesunout něco do pilíře 2. Může to vyhovět, eh, vyřešit problémy. Dále současný návrh chápe finanční příspěvek EU jako něco, co se zaměřuje na větší technologickou připravenost, která je blízko trhu, zatímco finanční příspěvky členských států se zaměří na činnosti, které jsou na nižší úrovni technologické připravenosti. Proč by příspěvek z EU měl pokrývat celou škálu myšlenek a jak je to s projekty e, se střední a vysokou mírou technologické připravenosti, jak to můžeme řešit? Děkuji. Děkuji vám. Prosím, paní Věring. Děkuji, pane předsedo. Mám ještě otázku na pana komisaře. Během poslední diskuze komise vyjmenovala cíle Horizontu 2020, růst a zaměstnanost. Horizont 2020 je fond pro výzkum a inovace. Máme 100 milionů euro, které budou investovány v Primě a 200 milionů euro bude doplněno od členských států. Takže ten fond Prima, abych tak řekla, zůstává přece jenom fondem pro výzkum a inovace, je to tak? Nemá se přece stát novým strukturálním fondem, ne? Takže vznikne nějaký specifický strukturální fond, nebo to zůstane v rámci Fondu pro výzkum a inovace? Děkuji. Děkuji vám další žádosti o slovo? Někdo se, eh, je možné klást i druhý dotaz? Ne, nikdo se už nehlásí. Děkuji vám všem za připomínky a náměty. A děkuji všem za usilovnou práci. Projdu ty otázky jednu po druhé, jak to dělám obvykle. Nejprve děkuji panu Kristianu Ellerovi, děkuji za vaše dvě otázky a všechny vaše připomínky týkající se migrace a úlohy Evropy do budoucna. Jaká je naše úloha? Myslíme si, že touto úlohou by měla být otevřenost a víc než kdy dříve bychom měli klást důraz na ty vlajkové iniciativy Evropy. Dále ten, ta otázka food kick. Spojím se s eh, Tiborem Navrašičem, protože si myslím, eh, že to je velmi dobrá myšlenka. Budu tedy hovořit s kolegy, aby došlo k určitému přemostění propojení food kick a středomoří, myslím, že to má smysl. Druhá myšlenka, kterou jste nadnesl, bezpečnost, to je také velmi zajímavý bod, ale v současné době čeká parlament hodně práce v této oblasti. Jsem tedy velmi rád, že jste to nadnesl a já samozřejmě rád napomohu doplnění těchto myšlenek do projektu. Takže ještě jednou děkuji za dobré myšlenky. Paní Toja, Děkuji vám. A samozřejmě nezapomínám, Jsem velice rád, že jste tu a hovoříte o tématu, na kterém vám tolik záleží. Myslím, že jste se dotkla také nového FC pro Afriku. Věnuje se tomu kolegyně Mogherini a další. FC 2.0. To by měl být nástroj, který skutečně můžeme využít pro budoucí práci na tématu potraviny, voda a bude možné ty nástroje propojit prakticky s naším projektem Prima. Takže myslím, že to jsou dvě otázky, které pro mě jsou velmi důležité. Myslím, že ten nový plán, nový Junckerův plán FC 2.0, ten pro, jeden pro Evropu, druhý pro oblast mimo Evropu, mohou být důležitými nástroji pro tuto činnost. Mluvila jste také o těch úžasných věcech, které může dokázat inovace v oblasti potravin a vody. Myslím, že nastal čas, kdy skutečně digitální rozměr se dostává také do oblasti potravin a vody. Pozorujeme to čím dál víc. Myslím, že Prima by mohla být také takovým mostem v tomto smyslu. Další poslanci a poslankyně mluvili o úloze Evropy a myslím, že úloha Evropy v tom propojení digitální oblasti a potravin a vody je velice důležitá takže tomu se rozhodně budeme věnovat. Potom, myslím, že zazněly dvě otázky. Omlouvám se, špatně jsem si zapamatovala jméno. Hovořila jste o, o tom, jak jste navštívila Portugalsko, zemi, kterou znám nejlépe a položila jste mi dva dotazy, které spolu souvisí. Jeden se týká rozpočtu a potom budoucnosti. Myslím, že Evropu teď eh, v blízké budoucnosti čekají složitá rozhodnutí, ale jedno rozhodnutí je zjevné. Výzkum, inovace, věda a vynikající výsledky. Pro následující roky jsme navrhli 400 milionů euro. Myslím, že to je pro Evropu skvělé a myslím si, že když tak poslouchám ty diskuze v parlamentu, můžeme o tom rozhodnout poměrně rychle a věřím, že mohu počítat s vaší podporou, protože se chceme opravdu zaměřovat na excelentnost, vynikající výsledky. A druhá věc je, jak pomoci zemím, které té úrovně ještě nedosahují, aby se posunuli až k té vynikající úrovni. To souvisí s vaší otázkou. Ptala jste se, jestli ten přístup bude spíš formou strukturálního fondu. Chápu, jak to myslíte. Odpověď je ne. O tom tady nehovoříme. Hovoříme zde o tom, že pokud je naším hlavním cílem excelentnost, vynikající výsledky, jak pomoci těm, kteří tam ještě nejsou, aby se do té fáze dostali, aby se dostali po tom žebříku dále nahoru. To je velká výzva, protože jinak vznikne předěl, propast. Když se zamyslíme nad tím, jak to dnes vypadá s produktivitou v Evropě a s produktivitou obecně, tak pozorujeme ten předěl, kdy Produktivita, produktivitu vykazují velmi dobré podniky, ale nešíří se to k průměrným podnikům a dál. A produktivita se týká často sektoru IKT. Dnes je potřeba tu produktivitu vnést i do jiných oblastí a blíže k lidem, do oblastí, jako je jako jsou potraviny, voda, zdravotnictví, energetika. A když mluvíme o horizontu 2020, vždy půjde o excelentnost, a vynikající výsledky. To bych rád vyjasnil. Měla jsem, měla jsem pocit, že uvažujete v tomto kontextu. Takže excelentnost, excelentnost a ještě jednou excelentnost a chceme pomoci jiným, aby toho také dosáhli. Dále jsem slyšel otázku od pana Kohlíčka, jestli to dobře říkám. Myslím, že jste vyjmenoval mnoho velmi dobrých argumentů a některé, na některé budu moci zareagovat až později, ale myslím, že jste dobře upozornil na další země, také se o tom ještě určitě bude dál diskutovat v parlamentu. Prima se má zaměřovat na ty země, které jsou nyní partnery, abychom jim pomohli se vyvíjet a zdokonalovat. Mluvil jste o zkušenosti, které si velmi cením. Mluvil jste o Maroku, to dobře znám. Tam je dobrá strojírenská zkušenost, ale otázka zní, jak tu strojírenskou zkušenost přenést do inovací v digitální éře. Takže je potřeba zabývat se inovacemi, inovacemi vědou, vynálezy a propojit to s technologiemi a dalšími věcmi, které máme v Evropě. Myslím, že pomocí Primy vytvoříme jakýsi vzájemný vztah peer-to-peer -peer s těmito zeměmi, protože mají potenciál mnoho, mnoho věcí, na kterých můžeme spolupracovat. Ty výzvy jsou obrovské, nemůžeme to vyřešit sami, proto je třeba to řešit společně ale samozřejmě podrobnější informace vám předám spolu s mým týmem. Kladl jste konkrétní otázky o Sýrii a dalších místech a k dalším tématům, ale myslím, že Prima pomůže všem těm zemím, pokud dokážeme něco vylepšit, přijít s lepšími řešeními, tak to bude ku prospěchu všech, takže to bude velký krok všeobecně prospěšný. Pak, eh, myslím, další tazatelkou byla paní Kudrická, která také navštívila Portugalsko. Takže děkuji, že jste to zmínila. Pokud jde o twinning a týmy, teaming, v následujících týdnech oznámíme další informace právě k tomuto teaming a twinning. V následujících dnech budeme mít, eh, pevně doufám, dobré zprávy, pokud jde o různé akce a tento teaming a twinning, takže to teď samozřejmě nemohu úplně odhalit, ale věnujte tomu pozornost v následujících týdnech. Když se díváme do budoucna a když se zamýšlíme nad nezbytnými investicemi, Myslím, že se na to musíme dívat z toho úhlu pohledu, abychom pomohli jiným zemím být excelentní. A to není nějaká laskavost z naší strany, je to proto, že to potřebujeme. Pokud ty země nebudou dosahovat vynikajících výsledků, tak ani my ne. Vždycky rád vyprávím příběh, který jsem slyšel velice dávno, ale opravdu mi utkvěl v paměti. Jde o Luku Parmitana, italského astronauta. Ten dokázal vysvětlit věru jako nikdo jiný. A mluvíme tu o tématech, jako je teaming, winning. A on řekl, víte, věda je jako pyramida. Pokud chceme mít tu špičku, tu excelentnost nahoře, tak matematicky jediná šance je rozšířit ten základ. Rozšířit ten základ a pak posunete tu špičku více nahoru. A já myslím, že to bychom měli mít na srdci. Tak to dokážeme pomoci více. Mluvila jsem o nedostatku velkého průmyslu, o Andaluzii, Kádizu. To je společný rys zemí, kde chybí vynikající výsledky. Jak byste to rád vyřešil? Myslím, že jediný způsob, jak můžeme pomoci, parlament na tom pracoval, když se chystal Horizont 2020. Eh, tak myslím, že je potřeba zajistit spolupráci lidí jako teaming a twinning. Pokud je možné zajistit spolupráci lidí v různých projektech, pak eh, vznikne větší kvalita, vynikající výsledky. A také je potřeba pěstovat tu hrdost když jste součástí nějaké skupiny, můžete pracovat s vynikající univerzitou eh, v zemi, která je na špičce toho žebříčku, tak to také vytváří pocit hrdosti a nové příležitosti. Pokud jde o malé a střední podniky, výsledky našeho nástroje pro malé a střední podniky ukázaly, že v některých zemích, které jsou na špičce, se dosahuje eh, skvělých výsledků tím, že také se dává více projektů malým a středním podnikům. A myslím, že to tedy pomohlo těmto podnikům rozvíjet se v různých zemích. A také už nemusím moc mluvit ani o grantech ERC. V loňském roce jsem třeba zmiňoval pětitisícový grant do Chorvatska a ten chorvatský partner mi řekl, že díky tomuto grantu může zůstat v Chorvatsku nemusí se stěhovat do jiné země. V Chorvatsku může mít laboratoř a tak dále. Takže díky grantu může vytvářet příležitosti v Chorvatsku. Díky tomu tedy vznikla vynikající laboratoř. Výborně. A teď tu máme paní Kabezon. Děkuji za váš dotaz. Budu pokračovat v angličtině, protože myslím, že to jsou témata, která zajímají i ostatní kolegy. Nejprve TRL. Myslím, že se na to ptali i někteří další. Mohu říci, že jsme tu naprosto flexibilní. Takže bude to záležet i na vás, na vaší práci v parlamentu. To je návrh, který podle mě je dosti flexibilní a je možné na to nahlížet i jiným způsobem. A tím se můžeme inspirovat i my. A myslím, že tu zazněla ještě další důležitá otázka, kterou zopakovala paní Dali. Šlo o otázku eh, těch, kteří by se jen vezli s ostatními freerideři A už to zaznělo ve vystoupení Kabezon. Členové a přidružené země finančně přispívají do horizontu 2020, takže jakékoliv právní subjekty eh, z členů nebo asociovaných zemí by měly být způsobilé pro financování, které je centrálně řízeno. To nám umožní získat nejlepší zdroje pro Evropu a iniciativu Prima. Všechny nadnárodní akce Prima budou vždy vyžadovat partnerství, to přemostění ve Středomoří a tam je nutné jasně prokázat cíle Primy. Díky tomu budou mít projekty dopad na místní úrovni, i když zahrnou subjekty ze zemí, které se iniciativy neúčastní. Konsorcium Primy bude ten proces kontrolovat eh, pomocí agendy pro strategický výzkum a iniciativy a také pomocí pracovního plánu. Země, které se neúčastní Primy, do toho procesu nebudou moci zasahovat. Toto jsem přečetl, protože si myslím, že to je důležitá otázka. A rád jsem vás o tom informoval. Paní Dalí se také ptala na toto téma na TRL. Myslím, že už jsem odpověděl. Jsme flexibilní, mluvil jsem o této flexibilitě a rádi vám vyjdeme vstříc. A už jsem také zodpověděl otázku týkající se strukturálních fondů. A myslím, že to už je vše. Pane komisaři, děkuji vám. Slyšeli jsme tu skvělé myšlenky, které členové podporují. Nejde jenom o kulturní přítomnost, ale další oblasti. Je to skvělá myšlenka také z hlediska procesu integrace, přiblížení se sousedním zemím. A to je v podstatě naše povinnost, pokud chceme zlepšit situaci také v Evropské unii jako takové. Děkuji vám ještě jednou za tuto iniciativu. Uvidíme se, nevím, jestli ještě letos, tak vypadá to, že příští rok, takže vlastně krásné vánoční svátky. Tak pozveme pana komisaře ještě na vánoční přípitek. Takže uvidíme se tam. Teď tedy ty Vánoce, to blahopřání beru zpátky, necháme si to až na později. Kolegové, uvidíme se ve tři hodiny. Čeká nás kosmická strategie, takže ve tři hodiny. Děkuji.